Itálie je pravda, že zachránila čest Evropy v minulosti, ale někdo si myslel, že tak bude pokračovat i do budoucna, že bude dále zachraňovat čest Evropy, ale to není možné. Není to možné, protože každý stát, který je v pozici Itálie, je v určitém okamžiku prostě saturován. Mechanismy integrace už nefungují. Mechanismy na začlenování nefungují. Víme, že je těžké navracet eh, do země původu tyto imigranty. Není to efektivní, v mnoha zemích to dokonce není možné ani ověřit eh, identitu těchto migrantů, jejich původ. Někdy je to možné pouze na základě bilaterálních dohod, takže objektivně není možné je ani poslat zpět. Takže Itálie rozhodla, že bude přísnější než v minulosti. Ano, to říkáme s hlavou vstyčenou, říkáme to jasně a jednoznačně a transparentně. Je to tedy přísnější přístup, protože poté, co jsme vypracovali tuto strategii, strukturovanou strategii, kterou nemůžeme banalizovat, nikdo si nemůže dovolit ji banalizovat, jsme dospěli k závěru, že toto je jediná efektivní cesta, jak bojovat proti převaděčství a obchodování s lidmi. V Evropě máme problém s pokrytectvím. Imigranti se stanou problémem, když se namíří reflektory do Středomoří tak tam eh, se spustí mechanismus eh, v médiích a začnou se řešit otázky migrantů. Ale my se musíme podívat eh, na ten problém migrantů v okamžiku, kdy opouští svou vesnici, kdy se okamžitě stanou obětí těch převaděčů. Víte, kolik stojí ta cesta naděje, které je doprovázeno osobním násilím a mučením? Dneska je toho Eh, spousta, já Afriku často navštěvuji, takže vím, někdy to stojí 3 tisíce až 5 tisíc dolarů a někdy to ani nestačí. A mluvíme o velmi chudých lidech, kteří si dokáží obstarat takovéto peníze a potom jsou eh, vlastně mučeni a třeba znásilňováni. A tento problém není pouze ve středozemním moři. Já bych chtěl připomenout, že Itálie v aktivitách Search and Rescue, záchrana na moři, vždycky, vždycky se řídila ochranou základních práv. Také v tom případě, který byl zmíněn, Itálie jako první převezla ty nejzranitelnější osoby, ženy a děti a převezla je na pevninu. V tom posledním případě loď přijede někam, kde je zaručeno kde je zaručena zdravotní péče, kde je tedy zaručena také potrava a tak dále. To neznamená, že s nimi špatně zacházíme, ale je spravedlivé a myslím si, že to bylo správné v návaznosti na závěry, kterých dosáhla 28. v červnu 2018, tak je spravedlivé, aby fungoval redistribuční mechanismus a ten zatím nefunguje. A a nemůže to být s tím souhlasím na povinné bázi. Ten bezpečný přístav funguje pouze tehdy, pokud eh, je to v Itálii a to není v pořádku. Bezpečný přístav neznamená ten nejbližší přístav. Za prvé. Za druhé, ten redistribuční mechanismus nemůže fungovat eh, s třemi, pěti, šesti zeměmi musí být eh, do toho zapojeny všechny země, do toho mechanismu solidarity. A za třetí, třetí problém, ten si nesmíme zastírat. I země, které říkají, že jsou eh, ochotné zapojit se do redistribučního mechanismu, jsou ochotné pouze spolupracovat s těmi, kteří mají právo na mezinárodní ochranu. Ekonomické migranty nikdo nechce, zůstanou v zemi, ve které se vylodili. To tedy bylo k imigraci. Pokud jde o ekonomiku, vy jste hovořili o ekonomice, o investicích, o infrastrukturách. Někdo tady řekl, že Itálie nechce provést odpovídající reformy. Prosím, informujte se na to. V průběhu mediačního procesu s předsedou Junckerem a s místopředsedou komise Dombrovskisem a místopředsedou Moskovicim jsem od první chvíle od nich slyšel, abychom zabránili řízení o porušení povinnosti. Já jsem jim přinesl knihu, kterou jsem nechal přeložit do angličtiny a tam byly reformy, které už jsme provedli a které právě děláme. Říci, že Itálie nedělá reformy, znamená ignorovat to, co se v Itálii děje. My jsme zavedli nejobjemnější plán strukturálních reform, který byl kdy vytvořen. Během nadcházející debaty budete mít možnost položit ty otázky. Eh, my jsme schválili antikorupční zákon, který zavádí velmi vysoké antikorupční standardy. Velmi vysoké v Evropě. Bez mikrofonu. Vážený pane poslanče Danty, jestli chcete hovořit, můžete potom dostat slovo. Jestli chcete přerušovat, opravdu za toto nestojí. Debata nemůže být unilaterální. Stále více eh, se připravujete o čas. Budete mít méně času potom. Pak bude příležitost na vaše otázky. vysoké antikorupční standardy, nejenom v evropském měřítku, ale v mezinárodním měřítku. My jsme představili radikální reformu, pokud jde o bankroty. Dnes v Itálii už neuslyšíte o bankrotech, o e, kolapsech, krachu. Ne. A máme tady opravdu velmi objemný materiál v tomto smyslu. Také jsme zavedli zákon, ohledně delegování a nyní připravujeme akty delegované přenesené pravomoci, abychom zjednodušili veškeré administrativní postupy, abychom zracionalizovali administrativní procesy, což je něco, co v posledních letech nikdy neprobíhalo. Navíc chceme mm, představit radikální reformu, pokud jde o dražby, nebo respektive pokud jde o zadávání veřejných zakázek. Také mm, připravujeme reformu občanského zákonníku, trestního zákonníku, trestního řízení. Tohle všechno, eh, na tom všem pracujeme. A Mm, vy možná říkáte, že se toho hodně neděje, možná mm, sledujete jenom nějaké ty veřejné debaty, ty mediální debaty, ale mm, eh, Itálie nezanedbává investice do infrastruktur. My děláme velké množství investic do infrastruktur a eh, doplnili jsme tam dalších 13 miliard euro do těch státních podniků. Rovněž v těchto dnech představujeme národní plán, pokud jde o bezpečnost našeho území. Je to také národní plán, pokud jde o seismologická rizika. A v této souvislosti bych chtěl připomenout, že jsme požádali o flexibilitu právě eh, komise nám ji poskytla v té finální fázi. Jednalo se o 3 miliardy 200 tisíc euro. To bylo už nad rámec těch předem naplánovaných investic, takže dobře. Můžeme mít odlišné názory a o tom ostatně je demokracie. Když eh, je veřejná debata, tak každý může vyjádřit svůj názor, ale ignorovat všechny tyhle věci, to by znamenalo klamat evropské občany, nejenom italské občany. Pokud jde o mm, projekt Realta, tak eh, ano, to je projekt, který už byl schválen, ale naše vláda se domnívala, že by bylo správné vůči občanům, eh, protože musíme si vědomit, že ta hodnocení už jsou 25 let stará a to dílo zatím nebylo zrealizováno v té úvodní fázi. Takže ještě předtím, než tam vynaložíme na to tak velké zdroje, předtím, než vytvoříme infrastrukturu, která bude mít tak veliké dopady na životní prostředí, tak jsme se rozhodli provést analýzu nákladů a přínosů. Uděláme to transparentně, ty výsledky zveřejníme, podělíme si o ně s veřejností a přijmeme odpovědnost za následná rozhodnutí. Pokud jde o další projekty, tak ty všechny se realizují. Třeba TAP nebo e, dálnice Breno. To všechno momentálně probíhá. Zároveň chceme urychlit ty investice. Máme plán pro stavebnictví, který v nejbližších dnech zveřejníme. Zveřejníme všechny ty stavební projekty, které probíhají. A takovou závěrečnou poznámku, pane předsedo, já se omlouvám, vím, že opravdu ten čas už hodně protahuji. Pokud jde o naši zahraniční politiku, tak eh, obvinujete nás z politické izolace. Ale jaká je ta politická izolace? Pokud jde o Venezuelu, tak Itálie zůstala úplně v izolaci. Ale pozor, Itálie není izolovaná. Chtěl bych připomenout jednu důležitou skutečnost. Itálie eh, vydala sdělení 26. ledna a bylo to sděleno a mm, opravdu tady ta intervence byla naprosto zásadní pro celé to sdělení. Takže pozor, mnoho lidí by rádo předběhlo historii, ale je potřeba být opatrní. My nevíme, jak se vyvine krize ve Venezueli. E, Itálie není v tomto sama, sdílíme stejný názor jako jiné země. Chtěl bych připomenout, že prezidentské volby z roku 2018 nebyly demokratické volby a my jsme je neuznali. Je to jasné? Zároveň také eh, jednoznačně si myslíme, že je potřeba zorganizovat nové prezidentské volby. Je potřeba, aby proběhly transparentním způsobem, aby byly důvěryhodné podle mezinárodních měřítek a chceme, aby proběhly co nejdříve. Zároveň jsme si vědomi toho, že tam je populace, která trpí a my už jsme mm, vynaložili, připravili určité částky na humanitární pomoc. Jsme si vědomi toho, že žádný režim nemůže být ospravedlněn, když začne používat násilí, když začne rozhánět poklidné demonstrace silou, násilím. To nemůžeme tolerovat. To nemůže tolerovat nikdo, kdo vzešel z demokratických a svobodných voleb. My jsme aktivní součástí kontaktní skupiny. Jsme připraveni realizovat i třeba nějakou formu mediace a apelujeme na všechny, aby si uvědomili historickou odpovědnost a jasně řekli, že většina mezinárodních krizí z toho historického pohledu nastala, protože se věci dělaly rychle a protože se upřednostil jeden protagonista oproti druhému. Takže velký pozor na to, protože tímto způsobem se polarizují ty věty, věci. A když upřednostníte jeden subjekt, tak to znamená, že těm dalším globálním subjektům umožníte, aby zase se zastali toho druhého a nezapomínejme na to, že přesně takhle vznikly některé z největších historických krizí. Teď zahájíme rozpravu Catch a upozorňuji, že maximálně musíme celé toto ukončit v 1945, ale přihlásilo se více než 50 poslanců. Čím déle budete mluvit, tím méně slov eh, prostoru dostanou další. Pan poslanec Komi. Grazie, presidente. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený premiére, pane premiére. Vítáme vás v Evropském parlamentu. Vy jste mluvil o demokracii. Já bych chtěla říci, že se tady nacházíte v jedné z nejvíce demokratických institucí, protože my jsme voleni občany a každý den se odpovídáme občanům, což není váš případ, vy jste byl jmenován. Já jsem eh, Italka, stojím za Itálií i za Evropou. Chci se zeptat, podle vás Eh, to byla nějaká snadná procházka? Vytvořit dublinskou reformu nebo úpravu copyright autorských práv? A ne, přesto jsme pracovali, vytvářeli jsme různá spojenectví. A to jsou přesně ta spojenectví, která chybí v Itálii, která chybí eh, v Evropské radě. Vy tady mluvíte o Evropě, vy tady mluvíte o jednotě, ale potom říkáte, že nemůžeme udělat TAF. Eh, ale mm, nevím tedy, jaký názor má vaše vláda. Vy tady mluvíte o reformě Dublinu, ale přitom přesně vy jste řekli, se snažili o ty věci, které my považujeme za úplně chybné. Vy jste chtěli dělat dobrovolné kvóty, to je přece chyba, to musíte jasně uznat. A potom ještě jedna věc, ano, už se, končím. Ve vašem videu s kancelářkou Merklovou, to je ostuda. Já miluji Itálii a nikdy bych nechtěla, aby premiér mluvil špatně o italské vládě se svým protějškem. Slovo má poslanec Guillaume. Děkuji. Já žiju v Lyonu. To je město, které má uh, dlouholeté vztahy s Itálií už od 17. století a dalších generací. Lyon Turin. Neuvěřitelné, že je to pořád projekt. Má se, mají se tu jen spojit eh, dvě města. Je to ústřední část středomorského koridoru, který má vést až do Budapeště. Zpráva eh, Ponte říká, že jde zejména o peníze. Jsou to výpočty a eh, je pravda, že tu byly určité poklesy určitých eh, daňových eh, příjmů a tak dále. A že bude eh, méně kamionů, méně znečištění. Ale nemyslíte si, že ty bratrské vztahy by si zasloužily něco lepšího než Pontyho zprávu? Honorevole Luke. Pan poslanec Luke. Äh, Pane premiére, děkuji moc krát za váš projev. Vy jste hodně hovořil o solidaritě, kterou teď Itálie požaduje od Evropské unie. Že eh, je to váš příspěvek k budoucnosti Evropské unie, že požadujete solidaritu. Když ale hovoříme o solidaritě, tak samozřejmě musíme hovořit také o tom, jak vůbec mohlo dojít k situaci, kdy Itálie musí žádat o solidaritu. Já bych chtěl připomenout, že už 20 let máme společnou měnu euro a už 15 let Itálie nemá růst. Zamysleli jste se nad tím, že by to mohlo spolu souvislet? Je možné, že Itálie se jednou bude muset sama zamyslet nad tím, jestli je společná měna pro tuto zemi vhodná. Je totiž potřeba se zeptat, jak je možné, že italská centrální banka eh, eh, za sebou vleče deficit 400, 400 miliard euro. Eh, zadluženost Itálie se vzrost, vzvýšila o třetinu od zavedení eura. Itálie neustále porušuje pravidla pro rozpočtový schodek a pakt stability a růstu. Pane Conte, když požadujete solidaritu, musíte také dodržovat pravidla. Nejprve se neregistrují uprchlíci, kteří přijdou, eh, potom se uzavřou všechny přístavy a nastane druhý extrém. Když chce Itálie být členem Evropské unie, tak musí dodržovat evropská pravidla, jinak nemůže existovat solidarita. Honorable Tarand. Děkuji, pan poslanec Tarand. Honorable Miranda. Děkuji, pan poslanec Miranda. Paní poslankyně Miranda. Děkuji Pane předsed... Pane Konty, proč jste zabránil tomuto plavidlu, ve vylo, bránil plavidlu ve vylodění 28. června. Já jsem tam byla s kolegy, byla jsem na tomto plavidle a nedostali jsme žádnou oficiální odpověď ministr dopravy řekl, že to bylo z důvodu veřejného pořádku. Proč jsou italské přístavy od té doby zablokovány? Proč hovoříte o solidaritě, ale proč zároveň neplníte požadavky evropské solidarity? Co nás nejvíc šokovalo, je, že část vlády se přibližuje těm částem Evropy, které se staví proti solidaritě, Vox a tak dále. Děkuji. Nový předseda rady, který v minulosti uh, kázal důstojnost té zemi, kde nejsou zvyklí, aby jejich zástupci měli rovná záda a vy uh, tady tedy jste dokázal v takto citlivé době eh, přednést určité věci a ukázat pravdu, ukázat sílu pravdy a fakt. A to sice, že naše země je velmi pracovitá země, kde některé ekonomické faktory až jsou předmětem závisti v ostatních zemích, kdy máme eh, politickou třídu, která uh, si stojí za svým. Já tedy uh, přeji sílu vaší vládě, která se snaží ukázat Evropě uh, tak opatrné, že je jednoznačně potřeba přes koncovat s tím obchodováním s lidským zbožím a tento obchod byl zablokován. Já vám děkuji za to vaše úsilí, děkuji za zahájení jednání s africkými zeměmi, s níž musíme mluvit eh, z rovné pozice důstojně a e, také je potřeba lépe zapojit systém malých a středních podniků do eh, evropského systému a je dobré, že se to dnes dělá jinak, než se to dělalo v minulosti, kdy se ty strany jenom vrhaly do Afriky a kradly v Africe. A to se ukazuje, že jste seriózní vláda, vláda našeho lidu. Dobře, děkuji, pan poslanec Vojt. Honorable Vojt. Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane premiére vám se podařilo to, že ta masová invaze přes středozemní moře ustala. A za to vám vyslovuji svůj dík. Také není žádné tajemství, že asilová lobby eh, už si u vás tolik neviděla, jako tomu bylo před vámi. Vy eh, dnes si tady musíte připadat jako u nějakého tribunálu, ale tohle není tribula, tribunál. Tohle je eh, strach elit, které vědí, že za tři měsíce už nebudou tady v parlamentu mít většinu. Pane premiére, v Německu i v Evropě jsme museli zažít to, že migranti mohou po tisícovkách zabíjet. Zastavte to a dejte milionům Evropanů, kteří se dnes dívají na Polsko, Maďarsko a Itálii jako naději, dejte jim novou budoucnost. je Teresa Jiménez Bezeril. Děkuji, paní poslankyně Tereza Meris Beseril. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Sdílím s panem premiérem to, že je potřeba zastavit obchodování s lidmi v Africe, ale Eh, nezdílím pozici neutrály ty Itálie vůči Venezuele, která eh, zablokovala možnost uznat Guaida. Já mám eh, tuto zemi ve svém srdci. Žila jsem tam více než 20 let a jsem opravdu zklamaná italskou vládou, která nevidí, jak naléhavé je potřeba zastavit tyrana Madura, který dusí venezuelský lid. Vy jste řekl, že nemáme spěchat, ale Pane eh, premiér, řekněte to panu Lopemu, řekněte to všem těm ostatním umučeným, eh, týraným lidem, všem těm lidem, kteří tam umírají hlady, jak říkal Edmund Burke, jediná nezbytná věc pro to, aby převážilo zlo, je, když dobří lidé nedělají nic. Děkuji. Pan poslanec Osoli. Je m'adresse à vous en tant que já se na vás chci obrátit jako poslanec a předseda regionu Côte d'Azur. My eh, samozřejmě sdílíme eh, řadu věcí z Itálií, včetně našeho pobřeží a přízvuku a mám rád vaši zemi a mám rád Itali, ale teď je tu eh, skutečně určité vměšování, kdy poprvé Eh, od eh, války jsou napjaté diplomatické vztahy mezi našimi státy. A já si myslím, že tohle dělat je naprosto eh, nesprávné pro vás, pro vás. Proč se vměšujete do naší vnitřní politiky? Kdo to platil tu cestu do Francie? Byl to daňový poplatník? Byla to součást eh, eh, eh, volební kampaně? S takovým přítelem jako jste vy nepotřebujeme nepřítele. <laughs> Je to skutečně nemorální, není to důstojné, to nelegální a já skutečně <laughs> si nemyslím, že jste těmi nejlepšími dědici renesance. Signor Presidente, lei avrà colto. Vážený pane předsedo, vy jste jistě pochopil ze slov a z postoje eh, této sněmovny, eh, kolik respektu tady je vůči Itálii a také určité zklamání, které tady je, protože Itálie je teď trošku oslabena, je Eh, spojuje se se zeměmi, které jsou právě proti té jednotě a solidaritě, po které vy voláme. Já doufám, že jste si toho všiml a já to opravdu neříkám s radostí, já to říkám se znepokojením. Já bych byla ráda, aby moje země zůstala důležitým protagonistou Evropy, ne antagonistou. A potom mám další otázku, pane eh, premiére. Eh, jak si můžeme číst ta slova. Ostatně to ve středozemní moři to jsme nespůsobili my, ale my eh, vy tady voláte po určité soudržnosti, ale eh, prostě to nejsou věci, které jsme udělali my. To není něco, co vzniklo až teď, ale uvědomme si, jak my se tam chováme. Vy tady voláte po určité důvěryhodnosti, ale vy jste zmínil fondy pro Afriku, ale vaše většina hlasovala proti. Potom zmínil jste miliardy plána Juncker, ale vaše strany zase hlasovaly proti. Potom vy jste volal po potřebě posílené spolupráce, ale ty dopady, negativní dopady Brexitu, ale jestli pak víte, že hlavní italská strana je právě součástí politické frakce, kterou vade Faráš. Paní poslankyně, to já, prosím, ukončete výstup a slovo má poslanec Nigel. Pane prezidente, eh, signor premier ministru. Pane předsedo. Pane premiére. My jsme rádi, že jste sem zavítal. Respektujeme samozřejmě svrchovanou vůli italského lidu. Ale je tu jedna věc, kterou nemůžeme přehlížet. Když tu hovoříme, hovoříte o Aldomorovi, je opravdu škoda, že Eh, tato vláda nectí jeho památku. Byl to skutečný proevropan. Nelze o něm hovořit jen eh, v kontextu Středomoří, ale celé Evropy. A já sám jsem z Portugalska, ale pokud jde o tu situaci ve Venezuele, tak mě to opravdu mate. Máte mě ten váš postoj k Venezuele? portugalské společenství, v, v, tedy Venezuela obráceně spolu žijí. Co pak nemyslíte na ty, kdo trpí eh, pod jehem Madurovy vlády? Italská vláda by na to měla reagovat. A to ne teď, ale od začátku. Mikrofon, mikrofon. Mikrofono. Bez mikrofonu. Děkuji. Já mám dotaz, pane předsedo Conte. Vzhledem k tomu, že nemám pocit, že z Evropské unie se může stát solidární a nediskriminační společenství, pokud jde o migraci nebo rozpočtová pravidla, vzhledem k tomu, že si eh, nemyslím, že právo na občanství může překonat ty potíže Arts Quattro, jak už bylo uznáno v Německu, s ohledem na to, že vidím, jak se hnutí pěti hvězd stále více zmocňuje eh, extrémní pravice, tak mám pro vás následující otázku. A ta otázka je velmi vážná, protože já se opravdu bojím té chvíle, kdy liga, ligy se zmocní pravice a Vidím to i ve vztahu k tomu, jak reagujete na změnu režimu ve Venezuele. Čili já se ptám, na základě jaké studie reality eh, se domníváte, že v tomto roce a v nadcházejících letech bude všechno překrásné. Děkuji za odpověď. Děkuji, pan poslanec Salíny. Presidente, bon... Dobrý večer, vážený pane předsedo, děkuji, že jste k nám dnes přišel. Já budu velmi praktický. Eh, já bych využil ten čas a chtěl popsat, jak obtížné je tady v evropských institucích získat zdroje potřebné pro miliony projektů v evropských zemích, včetně Itálie. Chtěl bych vám říci, jak jsme se mnoho let snažili budovat seriózní projekty, které propojí naši zemi a které budou odrážet potřebu našich podnikatelů. To vše bych vám tak rád řekl a také bych vám chtěl říct, jak se cítí někdo, kdo dělá všechno tuto práci a potom jeho vlastní ministr pro infrastrukturu dá přednost něčemu úplně jinému. A přitom vaše vláda opakovaně požadovala, abychom byli trpěliví, že uvidíme, e, k čemu směřuje tato vláda. Já bych vás tady chtěl trošku v tomto smyslu vyprovokovat. E, celá řada poslanců e, různě se zabývá různými ekonomickými hypotézami a já se teď chci zeptat, kdybyste chtěli využít lépe ty zdroje, udělejte si půjčku s fixní částí úrokem a pak to zkuste zaplatit z vaší kapsy a uvidíte, jaké potíže máme my, když hledáme ty zdroje. Pan poslanec Vioty. Děkuji, pane předsedo. Já to dám potom panu premiéru eh, Kontemu, protože mám tady takový seznam. Mám tady, že eh, různé údaje Víte, eh, co ty údaje ukazují? Kolik italských ministrů chybělo na jednáních rady ministrů? Takže když mluví, se mluvilo o vládě, o mladých, o průmyslu, o vzdělání, o migraci, nikdy, nikdy jste nebyli přítomni na těch jednáních. Omluvte se italským občanům, omluvte se evropským občanům. Evropa potřebuje Itálii, Itálie potřebuje vládu, která bude přítomná v Evropě. To je to, co potřebujeme. A tohle to je to, eh, co vy říkáte, ale přitom nejste tam nikdy přítomně. Prostě tam nejste. A závěrem takovou eh, citaci v souvislosti s festivalem v Sanremu, Mamut to řekl, je obtížné být na světě, když vám chybí hrdost. A vy eh, sice tady něco říkáte, ale podívejte se, Itálie už, ne, už ztratila svoji hrdost. Jenom se rozhledněte kolem sebe. Děkuji a e, kolegové, prosím vás, abyste hovořili takovým jazykem, který odpovídá této sněmovně. Já bych jinak byl opravdu přinucen přijmout určité sankce, jestliže nebudete se vyjadřovat takovým způsobem, který odpovídá důstojnosti tohoto místa. A prosím, aby už se to neopakovalo. Slovo poslanec Marias. Grazie, prezidente. Kyrie Prothipurgie z Italias, kyrie Conte. Drahý pane premiére, pane Conte. Kdybyste laskavě si nas- <laughs> nasadil sluchátka. Pane Conte. já souhlasím s tím, co jste řekl ohledně směřování Evropy. Ale Evropa si zároveň prokazuje solidaritu v obraně, bezpečnosti. Víte, že Turecko stále vyhrožuje Řecku a Kypru. Neustále narušují náš vzdušný prostor, naše územní vody výsostné, naší eh, ekonomickou zónu. Tak já bych od vás rád slyšel nějakou, nějaký projev podpory vůči Turecku, rovněž vůči Kypru. Zvláště když italská firma Eni chce využívat těchto surovin u Kypru. Rádi bychom od vás něco slyšeli tady na půdě Evropského parlamentu, nějaká slova, na podporu Řecka a Kypru proti Erdoganovým vyhruškám. A myslím, že to dlužíte nám, našim přátelům na Kypru. Děkuji, pan poslanec Jakončič. Dobrý den, děkuji, vítám pana předseda rady. Doufám, že mě slyšíte, děkuji. Děkuji, že jste k nám přišel. Bylo to pro mě opravdu překvapením vás poslechnout a musím říct pozitivním překvapením, protože jak říkáme my na Istruji, nás jen tak něco nepřekvapí a já opravdu respektuji ta fakta, co jste tady uvedl. Chtěl bych také promluvit jako zpravodaj pro uh, ekonomickou makrostrategii. Musíme podpořit adry, jadranskou spolupráci. Jak vidíte tady ty vztahy s Jadranem? Jak vidíte budoucnost spolupráce v jadranské oblasti? Také je pro mě důležité, jak vnímáte další rozšiřování Evropské unie. Rovněž by mě zajímalo to, zda vaše vláda chce seškrtat fondy pro uh, italskou menšinu na Istrii, například na podporu bilingvismu, což je něco, o co my jsme se velice zasazovali. Já myslím, že je potřeba podpořit bilingvismus eh, v Chorvatsku i ve Slovinsku a právě proto potřebujeme finanční prostředky. A konečně bych se chtěl zeptat, eh, umíte si eh, představit mm, také nějaké, nějaký symbol, který oslaví tuto komunitu? Pan poslanec Dorfman. Děkuji, vážený pane předsedo. Vy jste tady velice správně zdůraznil význam volného pohybu a e, já mám na mysli, já chci říct, že zastupuji největší jazykovou menšinu, která žije na severu Itálie. E, a nechci ale mluvit o migraci a o těchto věcech, ale zajímá mě ten dekret. E, chci se zeptat, Osoba, která by ráda pracovala v zahraničí, koupí si automobil a chce se pak vrátit do Itálie, tak to vozidlo jí bude zabaveno na hranicích a musí zaplatit velkou pokutu. Já si myslím, že prostě takováto opatření nejsou v souladu s principy volného pohybu osob. Děkuji, pan poslanec Tarabela. Děkuji, vážený pane předsedo. Eh, vlády. Já jsem velice rád, že vás tady dnes vidím a musím říci, že eh, pan Salvini také nedávno eh, se účastnil určitých důležitých jednáních. Já mám pocit, že vy budete pracovat podobným způsobem ve vaší vládě. To znamená, pracovat málo, ale o to více se objevovat a mluvit před kamerami a neustále vinit ty ostatní v, Evrop, v Itálii, to znamená migranty, Afričany, geje či Evropu. A v minulosti, uvědomi si, ti viníci byli třeba židé, komunisté, romové. Já si myslím, že tohle je cesta, která jasně vede k fašismu a to zničilo Itálii. To v poválečném období mimochodem donutilo tisíce a tisíce italských občanů emigrovat do jiných zemí. Takže já vás prosím, abyste na toto nezapomínal. Pan poslanec prezident. Děkuji, pane předsedající Já myslím, že je důležité připomenout, že naše země eh, prožívá fázi recese. A já jsem bohužel, pane předsedo, vás neslyšel zmínit nějakou průmyslovou politiku nebo obchodní politiku. Neslyšel jste mluvit o těch obchodních dohodách. Obchodní dohody, které se realizují v Evropě, mm, znamenají růst a já si myslím, že dnes Evropa, Itálie, Potřebuje to, aby se zdanění snížilo, aby bylo možné snížit finanční zátěž pro naše podniky a aby byly opuštěny politiky dotací, které neslouží k ničemu jinému než k tomu, jak bojovat s chudobou a nerovností. Já si tedy myslím, že je důležité, eh, pane předsedo, abyste na to zareagoval. Děkuji, paní poslankyně Bresso. Děkuji, vážený pane předsedo eh, vlády. Jak už připomněli eh, někteří kolegové a nejenom italští, my tady pracujeme na projektech, jejichž ambicí je zajistit blahobyt Itálie, ale také Evropy. A v oblasti dopravy eh, v oblasti Středozemního moře, a to nemluvím jenom o mm, té, tom spojení Turín-Lyon, ale opravdu jede tady o celou oblast jihu a zajištění stability dopravy, což by mělo umožnit všem přístavům ve Středozemním moři další rozvoj. Vy, a už jste to také zmínil, ve vaší vládě jste eh, připravili analýzu přínosů a nákladů, kde neberete v potaz celkovou tu časovou délku těch investic. A e, chci vás jenom pozornit, že ta e, dráha už je 149 let stará. Příští rok budeme slavit 150 let. E, a chtěl, chci na vás ještě apelovat. Eh, možná byste měl uvažovat více v evropském měřítku, nejenom v tom omezenějším italském. Děkuji, paní poslankyně Koraca Bild. Děkuji, vážený pane předsedo. Já jako švédská poslankyně jsem hrdá, že jsem Italka, ale stále méně se poznávám v této zemi. Itálie, která pracuje, která má velké srdce, která e, se nedívá zpět, a nechává děti na moři. Evropa Itálie, která věřila v lidské hodnoty, Eh, za méně než rok Itálie ztratila důvěryhodnost a půdu pod nohama v mnoha oblastech. Dostává se na ekonomický pokles, který přináší recesi. Mladí lidé, pane předsedo, potřebují práci, ne almužnu. Potřebují důstojnost, ne propagandu. Jaké konkrétní opatření chcete dát? Možná by bylo vhodné, kdybyste poslouchal jak chcete pomoci eh, nezaměstnaným a jak spravit ty dluhy, které postihují. Posloucháte mě, pane předsedo? Děkuji. A e, stále více nás nepokojí ty e, suverenistické tendence vaší vlády. Evropa je řešení, to není problém. Italové chtějí zemi, která bude stavět mosty, ne budovat příkopy. Chceme Evropu, musíme ji budovat společně. Evropa stále více, Itálie stále více buduje negaci. Ale solidarita se buduje dialogem, ne urážkami. Já myslím, že už stačí ty eh, konflikty, které vytváříte. Prosím, abyste změnili svoji cestu. Gaspery a Spinelli se na vás dívají. Děkuji, pan poslanec Šoltes. Předsedník, hvala za besedo. Torej, gospod pravi minister, govorite o sožitju v Evropi, o solidární Pane premiére, hovoříte o solidární Evropě, o smíření v Evropě, o sjednotné Evropě. Ale přitom zároveň hovoříte způsobem, který eh, jen vyvolává nenávist. Jako kdyby všechny ty oběti byly k ničemu. Jde o eh, hodnoty a vy do určité míry popíráte historii. Všechny ty oběti, eh, které položily své životy za to, abychom dnes mohli žít v míru. A to i na hranici mezi Slovenskem a Itálií. Já myslím, že je mou povinností vás vyzvat k demisi. Tak, to bylo poslední vystoupení. Bohužel eh, já se omlouvám, ale následují další debaty. To bychom zítra nemohli hlasovat. Je mi to líto, pane poslanče, je tady víc než 50 lidí. Já jsem prodloužil ty časové lhůty, takže prosím panu předsed, pana předsedu Konteho, aby zareagoval. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Některá vystoupení Eh, tady nastolila politická témata, politické otázky a politická debata je součástí demokracie a je vítána třeba, že je živá a třeba, že někdy může být i hořká. Některá vystoupení komentovat nebudu, protože cílem bylo urazit nejenom mě, ale všechny, veškerý lid, který já zastupuji. Byli tady tako, tací, kteří eh, vyjádřili, a já to říkám s veškerou vážností, pane předsedo Tajány, byli tady i vedoucí představitelé eh, politických stran, kteří se tvářili, jako kdybych já byl nějaký šešek, ale já žádný šešek nejsem. A já Skutečně jsem velmi hrdý na to, že zastupuji svůj lid. Jsem hrdý na to, že zastupuji tu vůli po změně ze strany italského lidu a jsem hrdý na to, že zastupuji politickou linii vlády, která rozhodně není e, nějak eh, směšná, jenom proto, že nereaguje třeba na lobby. Já myslím, že spíš směšní jsou ti, kdo podléhají těm lobby, které na ně tlačí. Bylo mi řečeno a domnívám se, že i zde můžeme vést otevřenou debatu a někdo mi řekl, že bych se měl stydět za zlomek konverzace vedené mezi mnou a kancelářkou Merklovou. Chtěl bych připomenou těm, kdo tady volá po nějakém, eh, po tom, že by se někdo měl veřejně stydět. Chtěl bych připomenout, že v minulosti byli zástupci politických stran, kteří eh, měli jiné vztahy s kancléřkou Merklovou a dokonce eh, dosáhli určitých rekordů v tomto směru a přitom se vůbec nestyděli. E Potom další věc, a to se dostávám ke třetímu aspektu, který také vyžaduje otevřenou debatu, třeba že možná i vyhrocenou debatu, kdy bylo tady řečeno, že moji ministři nechodí na rady evropských ministrů. Moje vláda není zastoupena u stolu evropských ministrů. Já nechci tady eh, hovořit o úloze evropských institucí, ale musím vás upozornit, že vládu zastupuje třeba i náměstek nebo jiná pověřená osoba a my vždy tam vždy zastoupeni jsme. Vždy jsme byli zastoupeni u veškerých evropských jednání. Chtěl bych připomenout ještě jednu věc, abych byl opravdu upřímný, že vy jste zástupce politické strany, která v minulosti, pokud jde o tu událost EMA, neměla zastoupení dostatečné a my za to dodnes platíme. V tomto směru, v tomto směru. Vengo vengo invece alle questioni che credo eh, Pan předseda, pane poslanče Danty, zvažte slova, vašte slova. Scusate, scusate un attimo. Scusate un attimo. Presidente, mi scusi. Omlouvám se, pane premiére, eh, pan předseda. Já chci na vás všechny apelovat, abyste opravdu nepoužívali nevhodné výrazy. Můžete říct vše, co chcete, můžete zastupovat jakýkoliv politický názor, ale důležité je neurážet další zástupce, kteří všichni byli legitimně zvoleni občany. A neurážejte ani e, pana premiéra Italské republiky, který sem byl pozvan. Ne, že se nám sem vnutil, my jsme ho sem pozvali. Takže prosím, abyste používali korektní eh, slova a zejména se to týká italských eh, kolegů. Děkuji. Já se tady vrátím k těm politickým tématům, která tady zazněla. A některá byla velice zajímavá. Eh, některé konkrétní věci. Požádali jste mě o podporu Kypru a Řecka. Já bych chtěl připomenout, že 29. ledna já jsem byl v Nikózi, kde s dalšími zástupci sedmi zemí jihu Evropy a udělali jsme tam i tiskovou konferenci společnou, kde jsme přijali konkrétní pozici, takže podpora Kypru už vyjádřena byla. Potom, pokud je o ty další témata, tak uh, to, co tady zaznělo, musím říct, že tady zazněly opravdu ostudné věci pro Itálii. Říkáte, že necháme umírat děti na moři. To je neslíchaná věc, to je taková faleš, neslíchaná faleš. Já mm, už jsem to uh, řekl v minulosti, máme povinnost se dobře informovat. Když chcete mluvit v této sněmovně, já už jsem to řekl, že my jsme vždy přímo intervenovali proto, abychom zajistili ochranu těm nejvíce zranitelným lidem. I v těch nejkritičtějších situacích, nejnaléhavějších situacích vždy jsme zajistili bezpečnost pro ženy a děti. Zajistili jsme jejich přesun na jiná plavidla či jejich vylodění. Jestliže uh, jsme některé věci dělali, tak je to proto, že požadujeme konkrétní solidaritu, aby nastala v Evropě a aby odrážela konkrétní kroky. A prosíme, aby na to reagovaly i ostatní země. Francie, otázky týkající se Francie. Tak, já už jsem to řekl několikrát. Itálie má pradávné vazby s Francií, nejenom ekonomické, ale i kulturní. E, uvědomme si, že vztahy mezi těmito dvěma zeměmi jsou ohroženy jednou událostí. To je přece šílené. My jsme velmi úzce propojené systémy v té ekonomické a kulturní oblasti. Čili uh, Něco takového by se stát nemělo. Pan místopředseda Di Maio ostatně řekl, že to setkání eh, jeho zástupců a zástupců hnutí žlutých vest proběhlo v rámci určitého politického kontextu a my se dostáváme tedy do rozměru té politické dialektiky, eh, kdy ty volby sice, ta rozhodnutí se nám nemusí úplně zdát, ale jsou legitimní. Pokud jde o Venezuelu, tak opět tady zaznělo něco zcela eh, milného. Itálie, že Itálie podporuje Madura, že nechceme polit prezidentské volby. Já jsem řekl, že nemáme spěchat, ale veškeré naše prohlášení jdou v opačném směru. Režim Madura rozhodně Itálie nepodporuje. My jsme řekli, že prezidentské volby Eh, celý parlament je už to řekl a my jsme tam nikoho nevyslali a my rozhodně si nemyslíme, že pan prezident Maduro má politickou legitimitu a voláme potom, aby co nejdříve proběhly politické, eh, prezidentské volby a to, co nejdříve. Právě proto, že tam je populace, která trpí a eh, my si jednoduše nemyslíme, že k tomu výsledku dospějeme, tím, že uznáme jako prezidenta někoho, kdo se samo sebe vyhlásí za prezidenta. My si naopak myslíme, že to jenom zpomalí ten proces, který by mohl přinést eh, rychle a demokratické řešení. Potom tady ještě se eh, tady zaznělo ekonomické téma. Ekonomické otázky a padla tady otázka, proč Itálie nevěnuje pozornost evropské průmyslové politice. My jsme řekli, jak důležitý je plán Juncker. To jsme řekli opakovaně. Vždycky podporujeme eh, průmyslovou politiku a také jsme řekli, jak je důležité mít rozpočet pro eurozónu, který bude fungovat i stabilizačně. A to je tedy vše v důležité v té ekonomické oblasti. A ještě eh, k tomuto stejnému tématu. Vy říkáte, že nemáme růst, ale nezapomínejte na předchozí hospodářskou politiku. Ono je možná ještě příliš brzy, možná ještě příliš brzy vyhodnotit důsledky ekonomických opatření, která teprve teď začínají vstupovat v platnost, teprve teď se začínají provádět. Já jsem hovořil o ekonomickém oživení, které může nastat až někdy ve druhém pololetí roku 2019, protože naše hospodářská politika, naše opatření nemohou plně se spustit hned teď v těchto prvních měsících. Hmm. A dávejme také eh, pozor na ten systém výroby Eh, říkáte, že nejsme zapojeni do investičních plánů, tak opět, to už jsem také říkal, to je zcela milné. My eh, na tom usilovně pracujeme. Abych uvedl konkrétní příklad, tak třeba včera já jsem byl na jihu Itálie, kde ten hospodářský růst trošku zaostává oproti zbytku země a byl jsem tam proto, abych podepsal tři rozvojové kontrakty Bazilikáta, Molíze a Sardínie. A to je velmi praktický, pragmatický přístup. Jehož cílem je podpořit hospodářský růst prostřednictvím všech eh, opatření a i hm, zajištěný minimální příjem. To mohlo být opatření čistě té asistenční povahy a Eh, je to něco, co spustilo tu veřejnou debatu. Je to eh, opatření, které mohlo být eh, založené na té asistenci, ale přitom nám jde opravdu o to, aby to mělo reálné dopady na práci a aby to podpořilo celý produktivní cyklus. Mělo by se to dotknout přibližně těch pěti milionů chudých osob, eh, které v současné době se nacházejí mimo jakýkoliv sociální mechanismus, eh, zaměstnání, pracovní mechanismus a takto tedy podle článku 3 odstavce 2 naší úžasné italské ústavy nemají možnost podílet se na ekonomickém, demokratickém, politickém a sociálním životě v naší zemi. Děkuji. Děkuji. Děkuji eh, panu předsedovi Rady ministrů Italské republiky, děkuji, že přijal naše pozvání. Omlouvám se za to, že někdy tady zazněl eh, takový tón, který já rozhodně nezdílím, ale eh, ve sněmovně někdy probíhá velmi živá debata a když je debata živá, možná to znamená jenom to, že je tady velký zájem o ta témata. Takže já vám děkuji a do budoucna se snad ještě setkáme. Paní předsedající dobrý večer, vítám srdečně ty, kteří... Dámy a pánové, dobrý večer. Prosím, opusťte sál v tichosti. souvislosti s doporučeními k rozhodnutí, které podali výbory INTA a ECON, nevznášet námitku k aktům přenesené pravomoci oznámeným na úvodu včerejšího zasedání odpoledne, nebyly do 24-hodinového termínu vzneseny žádné námitky. Podle článku 105 odstavce 6 eh, jednacího řádu jsou tato doporučení považována za schválená budou zveřejněna eh, spolu se zítřejšími přijatými texty eh, zítra, tedy ve středu 13. února 2019. Teď proběhla velice emocionální debata, ale nyní navrhuji, abychom se přesunuli k dalšímu bodu, což je společná rozprava o dohodě o partnerství mezi Evropskou unii a Singapurem. Tato debata se týká zpráv eh, Davida Martina o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unii a Singapurem a také se týká usnesení a doporučení ohledně ochrany investic v Evropské unii a Singapuru. A pak je tu ještě jedna zpráva Davida Martina a ještě jedno usnesení plus doporučení pana Antonia López Isturiz Whitea na totéž téma, tedy dohoda o partnerství. A pak je tu ještě jedna zpráva pana Lopeze Isturize, která se týká spolupráce mezi oběma zeměmi. Takže můžeme začít s rozpravou. Vítám paní komisařku. Jako první bude mít slovo pan David Martin, prosím.